Přichází předsedkyně. Buongiorno, la seduta è aperta. Dobrý den, zahajuje naše zasedání. Dnes budeme společně vést rozpravu o úvěrových institucích a obezřetnostním dohledu. Jsou to dvě zprávy od Otmara Karase a já bych tímto hned chtěla předat slovo panu zpravodaji Karasovi na čtyři minuty. Paní předsedající, pane komisaře, paní předsedkyně.